Podle článku 7, um, co se týče um, kodexu poslance Evropského parlamentu uh, ohledně finančních zájmů, jsem 15 července 2014 pět členů poradního výboru eh, jmenoval členy. Schönen Dank für den Beifall. Potlesk. Děkuji, to je poprvé, co mi tleskáte, ale to je hezké tedy. Takže máte teď k dispozici tlumočení. Takže začnu ještě jednou. Podle článku 7 Kodexu členů Evropského parlamentu v oblasti finančních zájmů a, konf- a střetu zájmu jsem včera 15. 7. 2014 pět členů poradního výboru eh, jmenoval členy takže teď přečtu pět členů paní Hübner, Marie Delvos Teres, pan Sayat Karim, pan Francisco Sosa Wagner a Jiří Maštálka. Mm, dva náhradníci proního výboru budu jmenovat v příštích dnech protože je ještě musím kontaktovat a nedostal jsem od všech odpověď. Pět řádných členů může zahájit svoji práci a já děkuji kolegům za připravenost ke spolupráci. Ähm, Herr Gläsers, Sie haben sich zur Geschäftsordnung. Vy se hlásíte k připomínkou k jednacímu řádu. Včera ráno předseda Juncker ve svém projevu oznámil, že zde se, eh, se tvoří sny, ale pak se ničí. Když předseda eh, Schulz odmítl udělit slovo, eh, aby kolega Papada bys mohl vysvětlit, z jakého důvodu to řekl. To bylo prohlášení, které mu bylo upřeno. A já chci říci, že to je skutečně útok na demokracii a já bych od předsedy Šulce eh, chtěl, aby uznal svoji chybu. Děkuji. Pane Licos tomto parlamentu se může každý přihlásit o slovo a dnes připomínku k jednacímu řádu. Jako vy, dostal jste slovo. Sice jste nemluvil k jednacímu řádu, ale mohl jste se vyslovit. Pan Papadakis včera to tak neudělal. Pan Papadakis se zhlásil, nehlásil ani o slovo, ani vydal signál, prostě začal mluvit. A vzhledem k tomu, že tady máme 71 členů, kdyby každý jen tak začal mluvit, tak už by to nebyla ani demokracie, ale více hlasnost a nikdo už by pak nevěděl, kdo vlastně co říká. Proto jsem pana Papadaky se požádala, aby počkal a řádně se přihlásil o slovo. Kdyby to udělal, dal bych mu slovo. Není možné. Mm, <clears throat> tak toto není možné, proto to říkám, že to takto nejde. Nicméně dal jsem Eh, panu Papadakisovi slovo, aby se vyjádřil jako člen komunistické strany Řecka. Eh, jako ne, nezařazený se necítí být zastoupen paní Le Pen, to chápu. Eh, pa, že, chtěl říci, že paní Le Pen hovořila jménem nezařazených, ale ne, v jeho, ne jeho jménem, takže to myslím bylo vyjasněno. Děkuji. Nyní jmenování čtyř členů komise. Tady mi bylo sděleno, že tady je poznámka k jednacímu řádu. Prosím. Pane Schulz, pane předsedo, pro nás je to tak, že my jsme přesvědčeni, že bychom měli o návrzích um, na, ty před, na ty přechodné členy